k ústnímu zodpovězení bezpečnost a interoperabilita železničního systému společenství. Jako první dostává slovo pan Simpson Bryan, autor dotazu. Thank you, president. Děkuji, pane předsedající. Já tady hovořím jménem výboru pro dopravu a cestovní ruch a kladu tuto otázku k ústnímu zodpovězení kterou vyprokoly nedávné nehody v Itálii a v Nizozemsku. Eh, v obou případech došlo k obětem na životech. Nicméně chci zdůraznit, že železniční doprava stále patří k těm nejbezpečnějším způsobům dopravy a v každém případě je záměrem našeho výboru eh, přispět k tomu, aby tato situace i do budoucna přetrvávala. Eh, o to také tato naše otázka. My, poslanci Evropského parlamentu, jsme vždy bezpečnost železniční přepravy brali velmi vážně. Eh, o tom svědčí ta nedávno schválená směrnice o bezpečnosti eh, na železnicích a vůbec činnost parlamentu po celou řadu let. Nicméně jsme frustrováni z toho, že se po celá léta projevuje neschopnost jak ze strany železničních společností, tak eh, národních vlád podniknout potřebné kroky v řadě oblastí. To je zevné, když si eh, přeskoumáme hlavní legislativu a zejména plnění této legislativy, její provádění do národní legislativy, což což eh, někdy je, eh, někdy je to přijímáno až protekcionisticky, někdy jenom prostě s dírami. Komise vypracovala zprávu o plnění směrnice o bezpečnosti železnic a říká, že přetrvávají národní pravidla, která brání plně integrovanému interoperabilnímu železničnímu systému. Z toho tedy vyplývá otázka, zda tato národní pravidla také oslabují bezpečnost. A jak vypadá interoperabilita v sektoru železnic? Jsou zde také národní bariéry, které brání pokroku v této oblasti, anebo eh, se projevuje neochota ze strany železničních podniků ehm, podpořit koncepci interoperability? Proč je tak pomalý pokrok v oblasti RTMS? A budeme schopni eh, uvést vchod režim ECM do konce příštího roku? To jsou všechno otázky, které vám klademe, pane komisaři. A mne by také zajímalo, nás by zajímalo, dozvědět se od komise, jaké, jaká vnitrostátní řešení a respektive postupy a nedostatky Eh, představují překážky interoperability a ovlivňují zásadním způsobem železniční systém. A eh, využije komise eh, své pravomoci k tomu, aby zajistila soulad s komunitárním právem. Já vím o problémech, znamená pokud jde o nákladní železniční přepravu, ale ne pouze nákladní. Vím, že to je plně v rukách rady. Já a můj výbor chceme spolupracovat s komisí a se zástupci železnic na Eh, vývoji bezpečné, integrované, interoperabilní železniční sítě. Eh, můj výbor nyní začíná, nyní začíná eh, klást otázku, zda neoslabujeme bezpečnost na nákladní železniční přepravy tím, že se nedostatečně plní tato evropská legislativa. Pokud odpověď na tuto otázku zněla ano, pak potřebujeme naléhavě přijmout příslušné kroky ale potřebujeme také postupovat v oblasti integrace a interoperability. Eh, pokud se mají, má rozvíjet osobní eh, železniční přeprava dosáhnout svého plného potenciálu a pokud eh, nákladní železniční přeprava upřímně řečeno má vůbec přežít, tak to musíme udělat. Děkuji panu Semsnovi a nyní prosím pana Tajányho za komisi, aby odpověděl. Děkuji vám, pane předsedající. Než vstoupím do té diskuze, rád bych na úvod poznamenal následující. Nezávislé orgány se právě snaží přijít na to, jak tomu vlastně bylo v případě těchto dvou nehod, jak ve Via Regio, tak eh, v Nizozemsku. Až potom se k této otázce budeme moci zodpovědně vyjádřit, tedy k otázce bezpečnosti železničních systémů. Ale samozřejmě, že se musíme z těchto případů poučit. Za tímto účelem už jsme učinili konkrétní kroky. Je nutné ale říci, že evropský železniční systém je velmi bezpečný ve srovnání s jinými typy dopravy. A co se týče železničního balíčku z toho roku 2006, Otevření trhu nemělo žádný negativní vliv na bezpečnost železniční dopravy. Právě naopak bezpečnost se neustále zlepšuje. I když samozřejmě musíme být neustále na pozoru, nesmíme se spokojit již dosáhnutými výsledky. Liberalizace nám totiž přinesla více hráčů na železni, v železničních sítích a situaci nyní musíme neustále sledovat. Došlo k mnoha schůzkám s jednotlivými aktéry, dochází ke střednědobým i dlouhodobým opatřením. Tato opatření byla navržena proto, aby se v budoucnu podobným neštěstím zamezilo. 8. září 2009 byly podniknuty další kroky. Evropská železniční agentura, Evropská agentura pro železnice už vytvořila speciální skupinu, která už se třikrát setkala. Tato skupina má svůj přesný pra- plán práce a výsledky její práce budou zveřejněny. První fáze činnosti představuje program inspekcí stavu a momentálně používaných vagónů. To, to je velmi důležité, abychom v této oblasti nepostupovali izolovaně, musíme postupovat koordinovaně na evropské úrovni a dosáhnout všech eh, přijatelných řešení pro všechny členské státy. Dále jde o všeobecnou údržbu a budeme se zabývat také tím, jestli a do jaké míry bude třeba harmonizovat systém opatření údržby. Platný systém před otevřením trhu v roce 2006 ponechával v této oblasti svobodu členským státem, tedy nebyly tam žádné harmonizované normy. A v technické oblasti a v oblasti interoperability železničních vozidel. A třetím prvkem je certifikace v oblasti údržby. Agentura se bude snažit dodržovat časový rámec, který existuje pro tuto oblast. A to je rok 2010. Jde nám o odbourávání bariér v této oblasti, o nový certifikační systém. Tento systém zajistí, tento systém zajistí uznání, přeshraniční uznávání firm, které postupují podle těchto postupů. Co se týče interoperability, Jde nám o přechod ze starého systému na nový podle směrnici C o interoperabilitě a železniční bezpečnosti. V příslušném prohlášení komise ze září jsou zmíněny další podrobnosti. Co se týče Evropské agentury pro železnice, byla nadnesena otázka nadnárodního uznávání klasifikujeme národní úpravy v této oblasti a technické parametry a v budoucnu budeme pracovat na normách. Tyto normy budou srovnávány. Chceme zabránit současné praxi národních norm a jejich používání. Tím chceme zabránit cirkulaci již homologizovaných vagónů v jiných státech. Máme tedy v interoperabilitě ještě tyto bariéry a naším cílem je vytvoření evropského systému, který bude vycházet z harmonizovaných norm. Tyto normy budou potřebné pro optimální fungování trhu. Měl bych končit, ale položili jste mnoho otázek. Co se týče systému ERTMS, ten v Evropě funguje a má velmi dobré výsledky. Pravdou zůstává, že původní specifika systému sebou přinášely určité nejasnosti, ale tyto byly roku 2007 odstraněny. 23. března 2008 komise rozhodla, že tato nová verze, známá jako 23OD, bude povinná. V současné době se pracuje na aktualizaci a členské státy se právě zabývají řešením problémů, které vyvstaly s uplatňováním tohoto systému v praxi. Budeme se zabývat i finanční podporou sektoru na aktualizaci všech vlakových linek, aby byly kompatibilní s novou verzí systému. V této souvislosti bych rád řekl, že systém ERTMS má k dispozici 250 milionů eur tyto prostředky budou mířit na aktualizaci programu v této oblasti. Nyní vystoupí řečníci za jednotlivé skupiny. Důrazně vás žádám, abyste se drželi časov, dlouhodobého horizontu. George Bach, dvě minuty, prosím. Děkuji vám, pane předsedající. Pane komisaři, máte úplnou pravdu. Železniční systém je ve srovnání s jinými způsoby dopravy velmi bezpečnostní, vedle velmi pozit... mnoho pozitivních aspektů. Jste hovořil také o outsourcingu, o leasingu materiálu a personálu a tím jste vyjádřil mnoho nejistot musí být zaručeno, aby národní bezpečnostní orgány udělovali licence podle předpisu Evropské agentury pro železnice. Existuje zde dostatek kontrol, je například zajištěno vzdělávání pracovníků a certifikace je postupováno smyslem. Je to důrazně kontrolováno. Jak to vypadá s evropskou licencí pro řidiče vlaků? Musíme zvýšit kontrolu. Před plán, který jste představil, musí být závazný a nesmí být spožďován různými národními problémy. Technické specifikace TSI musí být opravdu uplatňovány a ještě rozšířeny to platí o homologizaci materiálu a to nám přinese pokrok a vyšší míru bezpečnosti. Velké číslo, velký počet nehod na železnici se dá přikládat snížení nákladů. Procesy se velmi prodlužují. Jak to vypadá s certifikačním systémem? Podle mého názoru musíme vykonat všechno, abychom zabránili tomu, aby se členské státy vrátily ke svým starým systémům a jednali své volně. Zvláště co se týče hraničních přechodů, Tam se objevuje bezpečnostní riziko. Jak komise zamýšlí zacházet s tímto problémem? Rád bych, abyste také zohlednili sociální aspekty celého problému. Děkuji. Děkuji a jako další vysloví Boguslav Liberacky. Mnohokrát děkuji. Děkuji panu Tajánimu a chci také poděkovat Brianu Simpsonovi za to, že položil tuto otázku a chci mu poblahopřát. Protože tato otázka je teď předmětem naší rozpravy vzdory pozdní hodině. Když se podíváme na to, o co v této otázce jde, Slyšeli jsme o nějakém evropském systému železničních sítí. A já mohu potvrdit, že tento systém stále ještě neexistuje. Každá země, každá železnice má vlastní parametry a vlastní standardy. Někdy je to 15 kV, Někdy je to jiné číslo. A na ose sever-jih polské a italské železnice jsou si podobné, ale železnice mezi námi se liší. Dejme tedy železničním šanci. Vytvořme evropský železniční systém. Děkuji, pane Liberacky. Pane předsedající, dámy a pánové, bezpečnost musí být naší absolutní prioritou. Když v Berlíně se zhroutil systém železniční dopravy, to, co nedokázali bomby a bombardování během války, to se nám podařilo během posledního půl roku v Berlíně. Uh, ale bezpečnostní opatření jsou také stanoveny jako priorita, když se chce omezit konkurence. Uh, tak tomu bylo například 1.1.2007, kde byly omezeny členské státy závaznými opatření. Musíme říci, že nesmíme zneužívat bezpečnost argumenty. Samozřejmě, že bezpečnost stojí peníze, ale potřebujeme investovat do infrastruktury, do bezpečnosti. Ty peníze máme k dispozici. Chci jenom připomenout, že například osvobození kerozínové daně stojí evropské poplatníky 14 miliard eur každý rok. Kdybychom využili tyto peníze, měli bychom zaručen evropský železniční systém a bezpečnost. Nyní dostává slovo pan Henin. Pane předsedo, vážení kolegové, eh, byla vnucena, eh, vnucena oddělení, eh, tedy vagónu a a kolej, jaký je výsledek? Výsledek je ten, jak vypadá, vypadá naše železnice na začátku 21. století. E, polovina sítí e, jsou ruiny, problémy s odboráři. E, je to situace, která nastane tak, aby docházelo k nehodám a navíc se stále více tlačí na zisk. Tomu se obětuje všechno. Obětují se v jednotlivých zemích přísné bezpečnostní normy ve prospěch více minimálních evropských norem. To jenom stále ve prospěch žravo, žravosti Jak vypadá evropský model? Je třeba chránit pracující, je třeba zavést co nejpřísnější bezpečnostní normy. To je přesný opak divokého kapitalismu, který zavedly příslušné evropské směrnice. Jde o bezpečnost pasažerů, jde o bezpečnost obyvatel v okolí železnice. Je třeba tedy posílit bezpečnost na evropských železnicích. Děkuji a nyní slovo dostává pan Leichtfried na minutu. Děkuji vám, pane předsedající. Vlastně nás neudivuje současná situace. Můžeme si říci, že tam, kde se liberalizuje a privatizuje, tam se objevují nehody. Tam, kde chceme větší zisky, tam jsou špatně zaplacení spolupracovníci, nižší kvalifikace, protože kvalifikace stojí peníze, tam je méně kontrol, protože kontroly stojí peníze. A to jsme viděli všude kde k tomu docházelo. Jsou tam neskutečné náklady na to, abychom spravili to, co zničila liberalizace a privatizace. Pane předsedající, pane komisaři, myslím, že jsme se vydali špatnou cestou. Pan kolega Bach si myslí, že bude stačit, když budeme mít lepší bezpečnostní mechanismy a lepší kontroly. A já si myslím, že jsme se vydali špatnou cestou, proto bychom se měli vydat na cestu kvality, bezpečnosti a efektivity. A to samozřejmě není cesta liberalizace, ale přesně opačná. Guido Milan. Děkuji a jako další promluví pan Guido Milana. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vážení kolegové, mám jen dvě věci. Myslím si, že bychom tady neměli rozlišovat. Myslím si, že logika omezování nákladů je negativní pro bezpečnostní standardy, protože když se snažíme snižovat náklady, je jasné, že se snižují bezpečnostní standardy. Ve skutečnosti jde o to, že my nebo komise by měla zahájit novou fázi, i pokud jde o Evropskou agenturu pro železniční dopravu. V jednotlivých zemích jsou velké rozdíly, o tom už mluvili ostatní kolegové. A proto je nutná lepší koordinace a lepší dohled takovéto agentury nad národními systémy a postupy. A já myslím, že v této oblasti jsme hodně pozadu. Jako v případě letecké dopravy, i tady bychom měli postupovat podobně. A proto chci vyzvat komisi, aby posílila své úsilí v této oblasti. Je skutečně nutné respektovat skutečnost, došlo ke všem těmto nehodám. A pak je tady další prvek, pane komisaři. Normy často neošetřují situaci kompletně z hlediska těch, kdo jsou postižení. Samozřejmě v železniční dopravě těch nehod není tolik, ale skutečně musíme řešit otázku, kdo nese přímou odpovědnost, pokud dojde k nějaké nehodě. Děkuji a není catch the eye. Slovo má László Tőkis. Ehhez a témához, a következő témához? O, elnézést. Ale možná až k dalšímu tématu. Prosím, omluvte mě, myslím, že teď žádal o slovo, ale spletl jsem se. Slovo má pan Kelly. President. Pane předsedající, bylo uvedeno, že 200 milionů má být vynaložena na tuto oblast v roce 2009. Mě by zajímalo, zda by komise zvážila eh, financování pouze z hlediska tedy bezpečnosti a interoperability, financování pouze železničních sítí, které jsou eh, napojené na eh, elektrické vedení a kde tedy lokomotivy nespotřebávají naftu protože pak bychom měli skutečně bezpečné a také ekologické železnice v celé Evropě. Děkuji. Děkuji. Paní Tykau na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane komisaři, bezpečnost železniční dopravy je závislá na investicích do údržby a modernizace infrastruktury pokud budou chybět investice, bude se zvyšovat počet nehod. Železniční doprava je už z definice samotné, z podstaty samé dopravou uvnitř společenství. A proto je třeba je dotovat ze, z fondu eh, regionálních, strukturálních, ale také samozřejmě z prostředků jednotlivých členských semí. Především musíme žádat eh, adekvátní platy pro zaměstnance železnic v Rumunsku v minulém roce také došlo k nehodám na železnicích. Východ Evropské unie potřebuje výrazné investice do údržby a modernizace stávajících infrastruktur. Je třeba prodloužit prioritní projekty 6 a 17 do Bukurešti a Konstance. To by bylo důležité pro místní přepravu zboží po železnice a také pro zavedení systému řízení železniční přepravy. To by měly být priority v rámci transevropských sítí. Někdo si, řada lidí si ještě přejezí slovo, ale nemáme dost času, takže již nyní předám slovo panu komisaři Tajanimu. Požádám vás ale o stručnost. Děkuji, pane předsedající. Já zareaguji na otázky, které byly nastoleny. ale řadu odpovědí jste obdrželi na konferenci 8. září, která se týkala bezpečnosti na železnici bezprostředně po nehodách ve Věreču a v Nězozemsku, kde jsme chtěli ukázat, že Evropská komise se zasazuje o tuto oblast, která je tak citlivá. Jak víte, na konferenci byly zastoupeny všechny přizvané instituce, včetně parlamentu a rady. Zabývali jsme se všemi otázkami, které zde byly projednávány dnes večer. Za prvé to otázka Evropské agentury pro železniční přepravu. Já souhlasím, že moje stanovisko na konferenci bylo stejné jako stanovisko pana Milána, totiž je potřeba tuto agenturu vybavit většími pravomocemi. S tím zcela souhlasím, ale je třeba změnit pravidla hry. A dokud budu já komisařem pro dopravu, tak budu postupovat tímto směrem. Tak, abych zajistil, že tato agentura bude mít stejné pravomoci, stejné možnosti působení jako agentura pro bezpečnost námořní přepravy. Dále je zde otázka um, odpovědnosti provozovatelů v rámci celého přepravního řetězce. To je další otázka, kterou jsme se zabývali na té konferenci. například kde, které se zúčastnili například i rodinní příslušníci eh, oběti těchto neštěstí na železnicích. Jednalo se také o právech eh, lidí, eh, kteří jsou účastníky nehody. 3. prosince vstoupí v platnost nová pravidla. A komise rovněž řeší situaci externích obětí Eh, či poškozených, eh, například v tom Viareggiu, eh, může jít o případy vykolení vlaku nebo exploze a podobně. Pak i nepasažéři jsou poškozenými v té nehodě. Takže toto všechno řešíme a komise určitě jednala, vyvíjela činnost v oblasti bezpečnosti železniční dopravy. Je to pro nás priorita. Totež platí pro certifikaci a proškolování zaměstnanců. E, přijali jsme již směrnici 0759 o certifikaci e, strojvůdců, máme e, strojvůdcovskou licenci, či jakýsi průkaz řidičský, který jsou platnost z prosince tohoto roku. Dále máme výbor pro sociální dialog. V roce 2005 jsme projednali dohodu o pracovní době v mezinárodní přepravě. A pokud je o údržbu, a ekologičtější dopravní systémy. Domnívám se, že modernizace samozřejmě modernizace zařízení je zásadní, také udržba má zásadní význam. Systém RTMS je velice důležitým pozitivním výsledkem. Komise do toho investovala a cílem je zajistit větší bezpečnost veškeré železniční dopravy. Já si myslím, že to je věc, na kterou bychom neměli zapomínat. Děkuji za pozornost. Děkuji panu komisaři Tajánimu a tím uzavíráme toto téma. Nyní mi dovolte přejít k dalšímu bodu pořadu jednání. Nyilatkozata a to je prohlášení komise k používání menšinových jazyků v rámci společného evropského kulturního dědictví. Jako první poprosím za Evropskou komisi